Dámy a pánové, procedura podle článku 70a, kterou jsem vám oznámil, jak víte, je to nový proces, nová procedura, eh, ve které jde o schválení těchto dohod v prvním čtení a eh, je to vlastně poprvé, kdy ji budeme zde provádět. Eh, takže zde máme návrhy výboru LIBE. V rámci předpokládané lhuty v rámci předpokládané lhůty nepadl žádný návrh eh, na debatu a tím pádem podle článku 70 jsou ty návrhy přijaty a jsou uvedeny v navrhovanému textu. Nejprve tedy hlasování k dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem, prosím.